Eh, teď přejdeme k hlasování. Jde o rozhodnutí Rady k zavedení předběžných opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska. K tomu usnesení mám celou řadu pozměňovacích návrhů z frakce EFDD. Frakce EFDD, ehm, jak vidíte u toho návrhu legislativního usnesení ehm, RV, EFDD ehm, e považuje pravý opak, takže jak vidíte, ten, tato frakce je na seznamu pro i na seznamu proti. Tím se dostáváme k článku 2, paragraf 1e. Jmenovitě hlas, jmenovité hlasování, otevírám hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 6 jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 7 jmenovitě tež. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Zavírám hlaso- končím hlasování. Také zamítnuto. Návrh 8D. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 9D jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 10D taktéž jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Tím se dostáváme k 11D, jmenovitě otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A ještě návrh 4 jmenovitě. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní k návrhu komise jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 556 různostných hlasů, 370 pro, 134 proti, 52 se zdrželo. Nyní se dostáváme k návrhu legislativního usnesení a tady máme návrh 3, společný návrh více frakcí, kdo je pro, prosím zvedněte ruce, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ehm po bodu 2 pozměňovací návrh 1, kde pro, proti, zdrželi, přijato. A návrh 2, kde pro, pro, zdrželi, přijato. Legislativní usnesení jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni? Mm, končím hlasování. Přijato. Dámy a pánové, zápis eh, z, z 16. a 17. září.